budeme mít odpověď na všechny tyto problémy, ale zatím se domnívám, že jsme příliš vzdáleni od skutečných potřeb našich občanů. Děkuji. Tím se dostáváme k závěru této eh, velice krátké diskusem o povodních v Evropě, ke kterým došlo v letošním roce. Dalším bodem na programu eh, je prohlášení Rady a komise u příležitosti desátého eh, výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách míru a bezpečnosti. Dovolte, abych mezi námi přivítal zástupce jak Rady, tak komise. A nejprve dám slovo zástupci radu panu Olivieru Šastelovi. Pane ministře, máte slovo. Pane eh, předsedo, vážení poslanci, je pro mě obrovskou ctí se zúčastnit této diskuse jménem eh, paní Eštonové. Dovolte, abych nejprve, pane eh, předsedo, poděkoval Evropskému parlamentu za to, že vykazuje stálý zájem o téma žen, míru a bezpečnosti. Chtěl bych vám připomenout, že parlament vlastně byla první instituce, která hned jed, jeden měsíc po přijetí této rezoluce eh, vyzvala k její implementaci. O deset let později potom jsme svědky toho, že, do, že bylo dosaženo pokroku a v současné době existuje mezinárodní rámec, který je posílen eh, díky tomu, že jsme eh, přijali rezoluci 1889, která se zabývá násilím na ženám ve válečných konfliktech. Myslím si, že to představuje skutečně mimořádně důležitý milník. V současné době máme více než 20 vnitrostátních plánů, které se zabývají touto otázkou. Nicméně situace zůstává i nadále velice vážná a ve skutečnosti eh, ochrana žen právě v kontextu různých válčních konfliktů a také jejich angažovanost v budování míru. Eh, to jsou věci, které stále ještě neodpovídá našim nadějím a ambicím. I nadále jsme svědky násilí páchaného jak na ženách, tak na dívkách a to e, stále ještě představuje strašnou, strašné, strašný osud pro tyto ženy a také velice často vede ke smrti těchto lidí. Evropská unie v současné době se snaží implementovat usnesení 1325 a všechny další rezoluce, které s touto rezolucí souvisí. V současné době máme velice dobrou politiku Evropské unie v této oblasti, která se týká všech různých aspektů, ať už to řízení krizí, ať už je to otázka otázka poskytování eh, humanitární pomoci a tak dále. Já bych teď se rád zmínil o některých úspěších, kterých bylo dosaženo a o některých akcích, o kterých můžeme hovořit jako o akcích, které byly prováděny v duchu optimální praxe. Eh, členské státy se zúčastní nejrůznějších um, skupin, eh, které eh, řeší tyto otázky. Deset členských států v současné době má deset akčních plánů. V současné době se připravují další akční plány v dalších členských zemích. Evropská unie má celou sérii programů, které právě reagují na potřeby žen a dívek eh, buď v době konfliktu, anebo bezprostředně po skončení konfliktu. To <clears throat> Během méně než dvou let tento program financoval projekty ve 67 zemích a ten vlastní objem je více než 300 milionů euro. V současné době začínáme používat systém, který zajišťuje, že všechny tyto věci budou mít i zajištěné pokračování v rámci nejrůznějších programů spolupráce. Evropská unie má poradce, má kontaktní místa, která se zabývá právě těmito otázkami postavení eh, a genderových otázek. Eh, myslím si, že více než 18 delegací Evropské, 80 delegací Evropské unie se věnuje těmto otázkám. V současné době se snažíme zpracovat všechno to, co jsme se poučili eh, z těchto akcí, jejich cílem je také postarat se o to, čemu říkáme mainstreaming, že spolupracujeme s nejrůznějšími zástupci občanské společnosti, tak abychom posílili eh, postavení žen právě v oblasti budování míru. Plánujeme specifické programy, eh, které by měly podpořit tyto programy v nejrůznějších zemích, ve kterých dochází k těmto konfliktům. Eh, rozpočet zde činí 2 miliony euro. Celá řada evropských delegací organizuje Eh, takzvané <clears throat> otevřené dny nebo dny otevřených dveří, kde se hovoří právě o implementaci rezoluce 1325. Setkáváme se s ženami v Bosně Hercegovině, v Kosovu, v Iráku a také v dalších zemích. Také Africká unie organizuje společně s Evropskou unii um, organizovala seminář v Addis Abebě, kde jsme hovořili o doporučeních, která by měla vyústit ve společnou akci mezi Evropskou unii a africkými zeměmi. Eh, jinými slovy, hovoříme skutečně o výsledcích, které jsou kvantifikovatelné. Snažíme se také pracovat na standardech, které by upravovaly postavení žen, které by se týkaly eh, toho, jakým způsobem by měli být školeni lidé, kteří se zúčastní nejrůznějších misí. V roce 1913 bychom chtěli implementovat eh, další kroky, které vycházejí z této rezoluce. Více než 60 zemí, kde dochází ke konfliktům nebo kde byly konflikty v době by se měli zúčastnit těchto programů. To pouze ukazuje, že eh, jak Evropská unie, tak OSN se věnuje těmto otázkám skutečně seriózně. V současné době existuje 17 ukazatelů, které používáme eh, a právě při, tomto přílež, při této příležitosti 10. výročí přijetí této, tohoto usnesení bychom chtěli upozornit na to, že i my jako belgické předsednictví v současné době se věnujeme třem eh, eh, setkáním na toto téma. Jedno se konalo v Bruselu, jedno v Norku a jedno v Ženevě. Jde nám o to, abychom zvýšili informovanost o těchto věcech. Evropská unie vyzývá k tomu, aby byl posílena také činnost v oblasti monitorování tím, že předkládáme předkládáme právě tyto, těch 17 ukazatelů, které by měly být používány k, k měření toho, čeho bylo dosaženo. Děkuji vám, pane ministře, za váš projev jménem Rady. A nyní místo předseda Evropské komise Pan Almunia, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, belgickému předsednictví rady za jeho slova eh, z komise naprosto podporujeme všechno, co právě řekl představitel rady. Rád bych doplnil ještě tři konkrétní aspekty. Za prvé, bych rád poukázal na to, že se naprosto zhoduji s tím, co řekl pan předseda rady. Došlo tady k jasnému pokroku. Máme tady více než 20 národních akčních plánů, které byly schváleny na světové úrovni. Za dále jmenování specifického zmocněnce OSN eh, pro pomoc žen v ozbrojených konfliktech pomoc ženám v ozbrojených konfliktech a potom jistě víte, že my se domníváme, že je třeba pracovat více na preventivních opatření a zejména proti sexuálnímu znásilňování žen. To je záležitost, která stále ještě ničí životy mnoha osob. A za třetí, Evropská unie aplikuje rezoluci 1325 a další usnesení, která ji rozvíjejí. Uvědomujeme si nezbytné podmínky, které třeba zlepšit pro ženy a děvčata, která jsou dotčena ozbrojenými konflikty, ale také postkonflikty v těchto oblastech. Snažíme se vypracovávat programy, které umožňují poskytování zdravotních služeb pro ty, které přežily znásilnění pracujeme eh, v této oblasti, spolupracujeme s občanskou společností, abychom zapojovali ženy více do boje za lidská práva a do budování společnosti, kde jsou lidská práva zohledňována. A co se týče těch indikátorů, Eh, souhlasíme s nimi. Evropská unie eh, musí také učinit další kroky, například místo předsedkyně komise a vysoká zmocně, reprezentantka Kathleen Ashtonová již jmenovala zmocněnkyni za Evropskou unii pro Súdán paní eh, Rosalínu Marcel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Pane, děkuji, pane místo předsedo, za tato slova. A nyní za Evropskou lidovou stranu paní Edith Bauerová. Děkuji vám, pane předsedo. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 představuje historický krok, který mezinárodní společenství přijalo po smutných událostech v bývalé Jugoslávii. Utrpení mm, civilní populace bylo tím hlavním motivem, protože e, ozbrojené konflikty jsou často provázeny s nasilňováním žen a není náhodou, že ženevská umluva také zohledňuje aspekt genocídy, následky stigmatizace a násilí mohou učinit eh, také život po konfliktu nesnesitelným, protože eh, to může zanechat stopy na obětech na celý život, i když oběť přežije přímo válku. Takže předcházení násilí na ženách musí být integrální součástí eh, jakékoliv politiky, tak aby se zabránilo násilí na civilní populaci. Samozřejmě, že e, tato rezoluce musí mít i nějaké praktické následky, protože i dnes dochází ke znásilňování žen ve válečných zónách. Oni jsou potom často ostrakizováni vlastními rodinami, to znamená, že se tak stávají obětmi po druhé. Třeba přes 800 žen bylo v Kongu znásilněno znásilňováno po dobu pěti dnů, nebo Ašrafí e, Ašrafiové v těch táborech. Každopádně je důležité, aby bylo více žen v mírových jednotkách, protože eh, to je nesmírně významný aspekt. Ženy musí hrát aktivní roli v, mílo, v mírovém procesu. Je nepřípustné, aby byly pouze obětmi a pasivními objekty. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty paní Maria Aleny Kopa. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Slavíme dnes desáté výročí přijetí eh, rezoluce 1325 o ženách míru a bezpečnosti. Toto výročí je aktuálnější než kdykoliv předtím. Protože děti i ženy i nadále jsou obětmi eh, válečných konfliktů. Existují důkazy o stovkách eh, znásilněných žen a to všechno ukazuje, že sexuální násilí a eh, Znásil, a znásilňování i nadále je používáno jako válečná zbraň. Ehm, vojáci vlastně se řídí příkazy svých nadřízených a páchají toto znásilnění. Pokud k němu dochází na veřejnosti, potom ten dopad na ženy je daleko horší. Tyto ženy jsou stigmatizovány, ehm, často jsou dokonce vražděny ehm, z důvodu rodinné cti. Myslím si, že je potřeba udělat všechno pro to, abychom učinili přítrž těmto Um, hrůzným záležitostem. Myslím si, že i modré helmy mají zodpovědnost za tuto oblast. Musíme zajistit, aby byli všichni potrestáni eh, za takovéto činy. Potřebujeme lidé, eh, lidi, kteří působí v těchto oblastech, eh, také vyškolit. Myslím si, že vzhledem k tomu, že eh, ta, toto usnesení jasně eh, hovoří o tom, že ženy musí být rovnocennými partnery při prosazování míru. Hlavním cílem je dát ženám dostatečnou moc pro to, aby mohly se obrátit na mezinárodní soudy musíme také využívat programy pro e, sociální a ekonomickou rehabilitaci. Emancipace žen a ochrana žen jsou nutnými podmínkami proto, abychom skutečně se postarali o to, že skončí tato praxe násilí na ženách. Děkuji. Další paní Norika Nikolaj za ALDE. E, myslím, že není přítomná Myslím si, že tomu skutečně tak je. Potom za zelené paní Barbara Lochbile. Děkuji, pane předsedo. Požadavky eh, rovného postavení mužů a žen a pomoci ve válečných, ženám ve, vánočních situac, ve válečné situaci se poprvé staly tématem před deseti let v Radě bezpečnosti OSN a skutečně to byl milník na cestě k mezinárodně platnému právu pro zabezpečení eh, politiky bezpečnosti a míru. Tehdejší tajemník Kofi Annan v roce 2005 naléhavě požadoval, aby došlo k národním plánu pro implementaci tohoto usnesení 1325. Již jsme dnes slyšeli, že pouze 20 států to doposud udělalo. Mimo jiné evropské země jako Švédsko, Velká Británie, ale také africké státy jako Liberie a pobřeží Slonoviny. Domnívám se, že všechny členské státy jsou vyzvány k tomu, aby schválili takovéto plány, včetně mé země Německa, které se doposud vzpíralo tomu, aby takový akční plán zrealizovalo. Eh, perspektiva, že na mezinárodní úrovni jistě získala na významu eh, již zřízením speciální zmocněnkyně eh, pro práva žen a také dalších institucí, ale je třeba, abychom si uvědomili, že to jsou všechno opatření, která se nacházejí v začátcích. Jedná se o to, aby při podpoře žen, které se staly obětí sexuálního znásilnění, máme rezoluce, máme pomocné programy, ale tady se jedná o podporu při identifikaci a trestním stíhání pachatelů. I tady ve spojení s reformou justičních Eh, systému na místě je třeba dospět ke zlepšení. Eh, tady eh, již padla zmínka o to, že by tento rok mělo být uvolněno 200 milionů eur na podporu implementace té, tohoto usnesení. A tady jsem chtěla poukázat na to, jak je nezbytné zapojit občanské organizace místní, které vědí přesně, jak nejlépe tyto prostředky použít. Děkuji. A nyní Eva Britt Svensson Děkuji. Ženy se stávají obětmi v situacích konfliktů a válek. Násilí a sexuální násilí na ženách a dětech se používá jako zbraň v různých konfliktních prostředích. A oni, ženy jsou vidět jako oběti, ale oni skutečně obětmi jsou. Ovšem nejen to. Jsou často zviditelňováni s představitelkou eh, OSN a eh, měli by být zastoupeni eh, také v mírových jednotkách, měli by být součástí té činnosti, kdy dochází k obnově poválečném konfliktu, ale navzdory tomu, že už uplynulo deset let od přijetí rezoluce OSN 1325, pořád vidíme ženy jen jako oběti ale vůbec nejsou vidět eh, v té práci na rekonstrukci a obnově. Přestože všichni víme, jak důležitá role je role žen, tak se to nepromítlo do konkrétních opatření. Je na čase, aby schopnosti žen byly více vidět i v práci po skončení konfliktu. A to musíme vzít v potaz i při poskytování pomoci. Děkuji vám. A nyní chci dát slovo panu Paškovi, který bude hovořit za EFD 1,5 minuty. Děkuji vám. Rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN o ženách Míra bezpečnosti je jedním z posledních významných dokumentů, jimž všechny státy světa vyjadřují svou úctu k ženskému pohlaví. Každá rezoluce má určitý smysl, ale když se podíváme na problémy, které život přináší ve vztazích mezi muži a ženami, zvláště v krizových poměrech, kdy se ženy a dívky stávají obětí bezpráví a násilí. Vyspělé země se hlásí ke svým závazkům, které vyplývají z rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 a různými opatřeními se snaží vytvořit co nejširší prostor pro jejich uplatňování jak v národních, tak mezinárodních institucích, které se podílí eh, na mírovém uspořádání. Respektování lidských práv a problémy s ním přetrvávají v mnoha zemích, zvláště ve střední Africe a některých oblastech Asie. A tam, kde vládnou některé barbarské eh, eh, vojenské režimy, tak jejich hodnoty vychází z něčeho jiného a lidská důstojnost civilistů a eh, dětí je něco, co hordám zabijáků nic moc neříká. Je to oblast, na kterou bychom se měli hodně zaměřit a soustředit je potřeba přijmout opatření i v evropské politice a vyvíjet intenzivnější tlak na tyto režimy, které nedodržují základní lidská práva svých občanů a obyvatel. Děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji, pane Paško. Jménem eh, nezařazených paní Morvy máte minutu a půl. Děkuji, děkuji. E, vážení kolegové, myslím si, že každý z nás je schopen odpovědět e, na tu otázku, e, jaká je největší skupina lidí, kteří mají pouze minimální možnost rozhodovat o finančních věcích, politických věcech, sociálních věcech a tak dále. Ale právě tato skupina jsou to tě, je skupina těch lidí, kteří nesou důsledky našich akcí. Hovořím o ženách a, a konkrétně potom o válečných konfliktech, což je v podstatě téma dnešního, dnešní dopolední rozpravy. Ženy Eh, velice často eh, musí nést zodpovědnost za celou svou rodinu, trpí chudobou, eh, chudobou trpí i jejich děti a to, to, toto platí do značné míry. To je přesně to, čemu bychom se měli věnovat. Podíváme-li se na tu rezoluci OSN, tady se říká, že ženy by měly mít větší prostor, měly by mít větší úlohu při rozhodovacích procesech, protože právě tato rozhodnutí mají přímý dopad na jejich osud ženy jsou nejvíce ovlivněny například válčními konflikty. Podívejte se, jak to je právě v Gaze. Tam se ženy starají o všechny ty, kteří eh, byli zraněni eh, v důsledku akcí eh, státu Izrael. Starají se o své děti, které mají nejrůznější postižení. Myslím si, že je potřeba stále opakovat, že právě ženy nesou všechno tuto odpovědnost. Uvědomte si, že bomby zničily infrastrukturu, silnice, školy a tak dále. A to jsou věci, na které musíme myslet, když hovoříme o utrpení žen, které e, jsou oběťmi válčních konfliktů. Děkuji. Děkuji, pan Morvaj. Teď budeme pokračovat dalším řečníkem e, bude pan Žuven, ten již hovoří za sebe, máte dvě minuty, pan Žuven. Děkuji, pane, paní předsedkyně, eh, dámy a pánové. Eh, v Sonáře dochází k konfliktu eh, je násilí páchané na ženách vlastně součástí strategie. Velice často dochází ke, k masivnímu e, znásilňování, což je vnímáno často jako součást válečného plánu a jako e, vlastní zbraň. Musíme něco takového odsuzovat, ale to nestačí. Nestačí, když tady budeme činit nějaká slavnostní prohlášení. Musíme e, se postarat o to, aby za těmito slavnostními prohlášeními je, byly akce. Hovoříme o třech typech takovýchto akcí. Za prvé, se domnívám, že musíme být naprosto přesvědčeni o tom, že v těch zónách, kde dochází ke konfliktům, tam, kde také je zastoupena Evropská unie, eh, Evropská unie právě Evropská unie musí posilovat eh, ženské organizace, Eh, tak, aby mohli prosazovat eh, svobodu a demokracii. Kdykoliv ženy eh, dostanou svá, zajištěna svá práva, potom respekt pro lidskou důstojnost a principy a Eh, hodnoty eh, bratrství, solidarity a tak dále jsou také posíleny. Eh, za druhé, myslím si, že když my Evropané poskytujeme pomoc pro rekonstrukci dané země, potom je potřeba, abychom se ujistili, že vláda a také místní zastupitelstva a místní vedoucí představitelé také přistoupí na otázku kvót pro ženy. Tím hovořím například o palestinské protože myslím si, že pokud budeme mít zajištěny kvóty pro ženy, potom situace na Středním východě by se také zlepšila a e, měli bychom z toho pouze perspekt. Ten třetí návrh je takový, že e, kdykoliv e, se jedná o občanské, vojenské nebo jiné akce, kterých se zúčastníme, pak se musíme postarat o to, abychom skutečně svou silou eh, prosazovali eh, angažovanost žen ve všech těchto akcích, což by znamenalo, že eh, všechny tyto akce budou efektivnější a místní obyvatelstvo se s toho bude moci poučit. Děkuji. Pan Tarabela, máte dvě minuty. No, Paní předsedkyně, dámy a pánové, před deseti lety OSN přijala tuto rezoluci, která poprvé upozorňovala na situace žen v konfliktních zónách. A nyní, po té, co uplynulo eh, deset let, tak jsou pořád tisíce žen znásilňovány, pořád jsou terčem násilí a eh, ti, kdo se toho dopouští, se těší beztrestnosti. Dokonce k tomu dochází i v situacích, kdy je na, na místě v terénu přítomna OSN. Tyto programy si zaslouží dostatečnou finanční podporu. Musíme také zlepšit školení a zvýšit informovanost o tomto problému. Dochází k interferenci mobilního telefonu. Ano, všichni musí eh, pochopit, že zapracovávání genderových aspektů do všech oblastí politiky je naprostou nezbytností. Musíme také skoncovat s beztrestností pachatelů násilí na ženách a musíme posílit financování práce na ochraně ženských práv a musíme pravidelně hodnotit pokrok. Jak řekl pan Šastel, došlo k určitým úspěchům, dochází také k výměně dobrých postupů Existuje task force, task force, které se účastní několik zemí a já vkládám velkou důvěru také v naší novou službu pro vnější činnost. Doufám, že nejen v této instituci, ale také přímo v terénu bude rovné zastoupení mužů a žen. Každopádně význam žen nemůže být přeceněn musí také existovat silná vazba mezi institucemi a místní populací. Děkuji, pane Parabelo, a nyní paní Figurejdo. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, je nesmírně důležité poukázat na to, jaké negativní důsledky mají války na ženy a děvčata, zejména v současné době. Války v Iráku, v Afghánistánu. Eh, máme co dočinění s velkou krizí v západní Sahaře, v Maroku, v Palestině, tedy v Izraeli. A nesmíme zapomínat na to, že máme co dočinění i s novými hrozbami a ohroženími. V Lisabonu došlo k vrcholné schůzce NATO, kde byl schválen nový strategický koncept. V sobotu došlo k mírové demonstraci v Lisabonu Eh, mír ano, na to nikoliv bylo heslo. Desetitisíce mužů a žen se vyslovovalo za mír, za bezpečnost, za sociální spravedlnost a pravili, že je třeba, aby došlo k nukleárnímu odzbrojení. Vyslovovali se za práva eh, národů. Eh, zítra bude v Portugalsku generální stávka. Zde se jedná o vyslovení se proti sociálním nespravedlnostem páchané především na ženách, na pracujících ženách. Důležité je, abychom dospěli k sociálnímu pokroku. To je nezbytná podmínka pro mír. Děkuji mnohokrát. Není pan Kuka na dvě minuty. Děkuji pěkně, paní Děkuji vám, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, já chci zdůraznit historický význam rezoluce Rady bezpečnosti 1325 pro mír a bezpečnostní politiku. Bylo to poprvé, kdy OSN zdůraznila význam ochrany a plné angažovanosti žen při zasazování se o mír a při prevenci konfliktů. Je třeba konstatovat, že v minulých deseti letech bylo vynaloženo mnoho úsilí, aby tento cíl mohl být dosažen žen, ale i tak zůstává zneužívání žen i nadále hlavní charakteristikou v období konfliktu. O co více, došlo k alarmujícímu se zvyšování počtu páchaného nasilí na ženách během konfliktu, ale i po nich. Nebudu tady uvádět konkrétní čísla, ale jistě je třeba připomenout hrůzostrašné věci, ke kterým docházelo v Lidové demokratické republice v Kongu, v Rwandě, v Ugandě, v Liberii, v Sierra Leone a v Bosně. Osobně jsem se setkal a hovořil jsem s ženami, které se staly obětmi násilí v období války v bývalé Jugoslávii. Jejich vzpomínky jsou strašné. Byly znásilněné, niče, mučené, ponižované. Mnohé z nich eh, byly eh, mučeny i po skončení konfliktu, protože konec konfliktu ještě neznamená ukončení násilí na ženách. A tohle bychom si měli neustále připomínat. Ochrana a umožnění účasti žen na e, mírotvorbě, to je vlastně hlavní cíl usnesení 1325. Bohužel v mnohých ohledech tomu tak ještě není. Jsem přesvědčen o, to, že máme, e, o tom, že máme reálnou šanci toto změnit. K tomu je zapotřebí politické vůle všech, abychom proto vytvořili reálné podmínky. Při plnění této úlohy vidím také možnost pozitivního příspěvku vysoké představitelky baronky Eštonové a také Evropské služby pro vnější činnost, která by mohla významně posílit roli Evropské unie při implementaci této významné rezoluce. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji pane Kukane a jiný na minutu paní Lozing. Děkuji mnohokrát. Ženy a děti jsou i, i nadále nadměrně postihovány válkou a konflikty ženy slouží k jsou zneužívány k legitimování vojenských intervencí. Příklad Konga ukazuje, že vojenská intervence neslouží k zabezpečení míru a práv žen, ale bohužel musíme konstatovat, že opak je pravdou v Afganistánu. Je situace žen dnes díky válce daleko horší než kdykoliv předtím. Sliby usnesení 1325 mohou být dosaženy jenom díky tomu, když se zabrání konfliktům a když budou používány pouze civilní prostředky pro dosažení míru. Protože proto je naprosto nepřijatelné, aby se tato rezoluce ohýbala takovým způsobem, že by se musel zvýšit počet žen na válečném děním. Já vyžaduji, aby Evropská unie veškerou pomoc eh, pro, zakázala pro režimy, které posílají eh, nedospělé dívky do válečných konfliktů i nedospělé chlapce a které se provinují eh, sexuálním násilím. Děkuji vám. A nyní přecházíme k části Catch the Eye. Jako první paní Estrela. Děkuji vám, paní předsedkyně. Již jsme tady slyšeli mnoho odkazů na uh, toto usnesení Radio SN na různé rozvojové plány, Slyšeli jsme, jak, jaký bylo dosaženo úspěchu, ale skutečnost je taková, že ženy jsou stále nejčastější obětí válečných konfliktů a stále nemají možnost rozhodovat o tom, co se v jejich zemích děje, jaká rozhodnutí jsou přijímána a nepodílí se na řešení konfliktu a na obnově. Kdyby bylo více žen, v rozhodovacích funkcích všude po světě, jistě by svět byl bezpečnější a stabilnější, jistě by byl rozvoj větší a všichni bychom se těšili lepším životním podmínkám. Proto potřebujeme více žen na důležitých místech zodpovědných za rozhodování a ženy musí dostat příležitost se účastnit celého mírového procesu a udržování míru. Tyto procesy by se neměly vést jenom muži. Děkuji. Nyní paní Parvanová. Když hovoříme o ženách v konfliktních zónách, musíme si uvědomit, že navzdory zvýšenému úsilím a určitým povzbudivým signálům, tak pokud jde například o toto jmenování Margaret Wallstrom a e, nedávného vytvoření eh, UN Women, tak pořád je potřeba zvyšovat informovanost a vést konkrétní kroky. A chci říci, že partnerská vazba mezi členy parlamentu Evropskou unii, členy parlamentu, institucemi a občanskou společností jsou nezbytné pro splnění těchto cílů v mezinárodních, těchto mezinárodních cílů a miléniových cílů. Pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, musíme skutečně eh, prosazovat větší pokrok při úsilí o prevenci válečného konfliktu a řešení poválečných situací, protože ženy mohou v těchto okolnostech a při dodržování míru plnit důležitou roli, pokud jsou zapojeny do tohoto úsilí. Evropská unie může hrát velmi významnou roli při eh, dalším pokroku v, v plnění těchto cílů a je to jedna z našich primárních zodpovědností, abychom společně řešili situaci žen v konfliktních zónách prostřednictvím prevence války a udržování míru a bezpečnosti. Děkuji, paní Dodds. Děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně. Já bych také chtěla podpořit eh, toto usnesení 25, pardon. Myslím si, že je potřeba se také podívat na situaci v severním Irsku, kde máme velice aktivní ženský sektor, což je sektor, který skutečně přispívá eh, k situaci v naší zemi. Já eh, zastupuj, jsem zastupovala v našem národním eh, schromáždění eh, západní Belfast, což je část, která trpěla více než 30 lety strašného násilí, které tam páchala Ira a také docházelo k násilí mezi komunitami. Eh, v té době eh, ženské centrum bylo jakýmsi centrem soudržnosti Eh, toto centrum oslovovalo ženy i v jiných komunitách. Právě tyto obyčejné ženy se ukázaly být jakými si modely pro další země a pro další komunity, které eh, také čelí terorismu a násilí. V současné době právě takovéto skupiny, jako je tato skupina, Šankl eh, vytváří sítě, poskytuje školení, zabývá se otázkami, jak dále v severním Irsku ale kromě toho také poskytuje pracovní příležitosti v oblasti školení a vzdělání. A myslím si, že toto je právě cesta eh, dopředu. Děkuji. Teď eh, další řečník, pan Nikola. Paní Moklos. Děkuji, děkuji. Eh, myslím si, že dnešní diskuse by eh, se neměla týkat pouze nějakých oslav eh, této rezoluce 1325, ale měla by představovat nový začátek, nový přístup k tomuto problému, který existuje ve stejné síle, tak jako tomu bylo před deseti lety, kdy toto usnesení bylo přijato to. Nemyslím si, že stačí neustále slavnostně opakovat, že máme dobrou víru něco dělat. My musíme něco, něco skutečně dělat. V současném kontextu eh, bezpečnostní politiky Evropské unie bychom měli eh, vytvořit nový kodex chování, který by byl aplikován na operace jak během konfliktu, tak po konfliktu. Existuje úmluva, ženevská úmluva, která Eh, umožňuje kriminalizaci eh, násilných činů a myslím si, že právě něco takového, nějaký takovýto kodex by představoval přidanou hodnotu pro naše snahy skoncovat s tímto problémem. Kromě toho bychom měli eh, podporovat všechny akce příslušnými finančními prostředky. Měli bychom mít koherentní přístup ke všem našim akcím v této oblasti. Paní Zaborská také požádala o slovo. Máte slovo? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ehm, vážení eh, kolegové, eh, tato rezoluce 1325 OSN eh, je v současné době, tedy slavíme i desáté výročí, existuje i další takovéto rezoluce, ale myslím si, že se nám nedaří ji naplňovat. Vznikají nové a nové dokumenty, ale situace žen se zlepšuje pouze velice pomalu. Je proto naší povinností dělat všechno pro ochranu práv všech žen, tak aby mohly dosáhnout plné integrace do společnosti bez ohledu na jejich původ a postavení. Jejich úloha začíná v rodině a to nejen proto, že jsou nezastupitelné pro výchovu svých dětí k respektování lidské důstojnosti pro všechny, ale jsou to právě ženy, které eh, také se angažují eh, při eh, zabraňování vojenských konfliktů. Pokud ženy ale nebudou eh, mít pocit bezpečí ve své rodině, ve svém národu, nemůžeme hovořit o míru a nemůžeme hovořit o míru a nejen to v zemích, eh, kde eh, vojna neexistuje. Děkuji, paní Zaborská. Děkuji a teď se dostáváme tedy k závěru seznamu řečníků. Dovolte, abych tedy předala slovo panu ministrovi Šastelovi, který bude hovořit jménem paní baronky Eštonové. Paní předsedkyně. Paní předsedkyně, Vážení poslanci, pochopitelně, že souhlasím s mnohým, co zde zaznělo. Souhlasím s tím, co zde říkal pan Žuvem, pan Tarabela, kteří nás vyzvali k určité změně v našem přístupu, protože co se pochopitelně, že musíme mít příležitost posilovat politiku Evropské unie ve vztahu k míru ženám a bezpečnosti. Eh, naše eh, vnější služba eh, si uvědomuje všechny ty úkoly, které nás obklopují, které souvisejí se zajištěním zastoupení žen a to počínaje tím, že jsou zastoupeny ve všech orgánech a tak dále. Paní Eštonová pochopitelně tomu věnuje pozornost, dělá určitá opatření, také nominovala první ženu, která bude až zástupkyni paní Rozalin Mazdenová, která bude naší zástupkyni v Sudánu. Kromě toho jmenovala 29 Ehm, vysoko postavených eh, lidí, sedm eh, z nich je žen eh, ve funkci vedoucích delegací, což zdůrazňuje tento její úmysl. Současně s tím Evropská unie dělá všechno pro to, aby zvýšila svou eh, kapacitu, která je potřeba pro posilování eh, míru, eh, postavení žen a bezpečnosti. Je potřeba zvýšit uvědomě o těchto věcech také v jiných organizacích, v jiných zemích. To souvisí se školením, souvisí to s konkrétními věcmi, o kterých se zde hovořilo. Například existuje Evropský instrument pro demokracii a lidská práva. Evropská unie pod podporuje Evropskou unii právě při implementaci této rezoluce. A to v zemích, eh, které jsou nejvíce ovlivněné, ať už je to Afganistán, Pakistan, Gruzie, Arménie, Azerbajdžan, Uzbekistán, Tadžikistán, Kyrgyzstán a další země. Ehm, Evropská unie eh, i nadále je přesvědčena, že je potřeba zvyšovat uvědomění o ženských otázkách na mezinárodní úrovni. Eh, také Rada bezpečnosti OSN by se měla zabývat eh, pokrokem, které už bylo dosaženo právě při implementaci této rezoluce 1325 a měla by také ehm, formulovat doporučení, která by nám umožnila řešit všechny ty úkoly, které zatím nebyly řešeny a které souvisejí právě s implementací této rezoluce. Evropská unie se obrá prací na OSN, aby zdvojnásobila eh, svůj boj eh, proti beztrestnosti eh, lidí, kteří páchají tyto činnosti. Je potřeba, aby chom přivedli ke spravedlnosti všechny ty, kteří páchají tyto činy. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament i nadále bude věnovat obrovskou pozornost všem těmto snahám v celé této oblasti. Děkuji, děkuji, pane ministře. Dámy a pánové, eh, já jsem obdržela šest návrhů usnesení od různých politických skupin, všechny souvisejí s tímto tématem, nicméně jsme teď na konci této debaty. Eh,